Cvičení je k dispozici na našich webových stránkách. Příslušné výbory předložili korigenda čtyř textů parlamentu a podle eh, článku 264 budou tyto, tato korigenda považována za schválena, pakliže do 24 hodin eh, nepadne námitka politické frakce ani poslanců. Tato korigenda jsou k dispozici na eh, našich webových stránkách a jejich názvy budou zveřejněny v zápisu tohoto zasedání. Rád bych vás informoval, že ve čtvrtek